Dobré ráno, vážení kolegové. Rádi bychom začali naše jednání dnes. Na programu máme bod 8. Das ist, äh, der... To je zpráva která se nazývá 20 hlavních obav evropských občanů a podniků týkajících se fungování jednotného trhu. A navrhovatelkou pro toto stanovisko pro příslušný výbor IMKO je naše Nadia Hirš, takže uděluju jí slovo. Mnohokrát děkuji. My už jsme několikrát o této zprávě nebo o tomto stanovisku diskutovali. Mezi tím mm, dorazily také kompromisní návrhy. Tak, jak bylo právě uvedeno, zde se jedná o obavy evropských občanů v rámci jednotného trhu. A my jako výbor pro zaměstnanost jsme toto měli eh, v rámci balíčku. Jednalo se o zdravotní zabezpečení, sociální zabezpečení, uznávání kvalifikací, antidiskriminace a dále eh, důchody. To jsou tematické oblasti, hm, ke kterým bychom se měli a ke kterým se můžeme vyjádřit. A proto také jsou obsahem tohoto stanoviska. Ty kompromisy, které máte před sebou, zahrnují jednak přesně ten první bod, to znamená sociální systémy. My jsme viděli, že občané, kteří také nám položili mnoho otázek, Tyto otázky se točí kolem následující situace. Pokud někdo dočasně pracuje v nějakém členském státu, má stále problémy s tím, jak to bude vypadat, pokud se stane nezaměstnaným. Ani důchodová záležitost není bezvýhradně vyřešena. Proto zde máme kompromis, který je pragmatický. A sice bylo by dobré ověřit, zda je možné pro občany, kteří vědí, že pro určitou dobu budou pracovat v jednom nebo v několika členských státech, tak zda by bylo možné pro ně vytvořit eh, separátní systém z hlediska sociálního zabezpečení, tak aby byli zabezpečeni. Jakýsi 28. režim, který by se připojoval k těm 27 národním režimům, tak jak to například máme u smluvního práva. Je to velice pragmatické řešení a eh, to byl ten podnět, který jsme tady měli. Vede se velká akademická diskuze ohledně toho, zda by se neměla otestovat jakási politická studie, zda by to mohla být možnost, aby eh, tito občané, kteří využívají možností volného pohybu, aby tedy měli možnost eh, jak si této úlevy, tohoto řešení. To ovšem neznamená, že bychom nějakým způsobem se dotýkali těch nitrostátních režimů. To jsme přesně eh, zmínili v tom pozměňovacím návrhu. A pak tady máme kompromis B. Tady se především jedná o to, abychom skutečně předávali informace, aby pokud eh, tedy člověk bude pracovat v jiném členském státu, aby v přestihu dostal informace, které potřebuje, aby mohl tedy eh, si zajistit všechny administrativní kroky. Takže to je kompromis C, tam je jednotné kontaktní místo. Samozřejmě také by eh, bylo vše eh, zajištěno online, tak aby to nekomplikovaně mohlo probíhat. Pak máme kompromis D, ten se týká následující situace. Máme velké eh, podniky, pak malé a střední podniky. V této souvislosti chceme dát najevo, že se nejedná jenom o velké koncerny, které mají eh, vliv na to, aby koordinovali různé předpisy, ale že nám jde o to, aby se jednalo také o malé a střední podniky, aby byly zbaveni této administrativní zátěže a měli také možnost dávat eh, občanům EU k dispozici pracovní příležitosti. Pak tady máme kompromis E, F a G. Ty se točí kolem zdravotní péče. Jde nám o to, abychom zajistili, že pokud eh, někdo nárokuje dávky na nemocenské, aby to bylo eh, započteno také v národním režimu, aby tyto dávky tento občan dostával, aby to nebyla administrativní zátěž. Ale musíme zajistit, aby tady v předstihu byly dány informace ohledně eh, možností dalšího pojištění, takže to je vysvětlení k těmto třem kompromisům. Pak tady máme kompromis H, který se týká kvalifikace a zde jde o to, abychom zajistili uznávání a abychom tím získali možnost urychlit zaměstnávání. Pak tady máme návrh I. Ty hlavní body se týkají vzdělávání, školení, také eh, jazykové otázky. Víte, že to je velká překážka pro mobilitu občanů. A pak celoživotní vzdělávání a evropský kvalifikační rámec. Oblasti tedy kompromisu je. Tady máme témata, která se týkají toho, že není možné, aby v nějakém členském státu docházelo k diskriminaci, aby tady existovaly určité zákony nebo předpisy, které by diskriminovaly. Pak tady máme návrh K. Ten se vztahuje na nároky důchodového pojištění, které by se měly vztahovat na tyto občany, které jsou mobilní, aby neměli horší podmínky než občané, kteří zůstávají ve stejném členském státě. To je tedy hrubý přehled kompromisů, které byly předloženy. Jsem ráda, že u většiny těchto kompromisů jsme do toho mohli zapojit většinu politických skupin. U kompromisu A Doufám, že socialisté toto ještě promyslí, protože to je důležitý krok pro občany, kteří v příštích letech budou pracovat v zahraničí. Je to pragmatický návrh ohledně studie, kterou bychom měli mít k dispozici. Takže já si myslím, že by to mělo odpovídat také linii politiky socialistů a demokratů. Pak tady máme některé pozměňovací návrhy, které se týkají směrnice o vysílání pracovníků. Jako zpravodajka zde jsem nemohla sformulovat žádný kompromis, protože si myslím, že bychom neměli předjímat tuto diskuzi. Teď teprve eh, v pátek na zasedání koordinátorů jsme vlastně měli eh, stanovisko socialistů k tomu dvojbalíčku. Já si myslím, že je to natolik eh, jaksi obtížné, diferencované téma, že potřebujeme prostor, musíme to dobře vyhodnotit v tomto výboru a musíme to také prodiskutovat. A myslím si, že by nebylo ku prospěchu tohoto tématu, kdybychom jednoduše zde nyní vtělili do tohoto stanoviska jenom pozici jedné politické skupiny. Proto jsme eh, v tomto případě nemohli nabídnout žádné kompromisy. Takže děkuji, se, dě, děkuji předem za vaše poznámky. Děkuji, Nadia Hirsch. A nyní stínoví zpravodajové se mohou vyjadřit. Jota Steinberg má slovo jako první. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejdříve bych za socialisty a demokraty chtěla říci, že zaměstnanci v rámci EU jsou pro nás také občany. A my jsme právě zde tomto výboru proto, abychom zastupovali zájmy těchto zaměstnanců. A to překračuje sociální zabezpečení a otázky zdravotní péče. Jsou to otázky, které se týkají také stejného zachování, stejného zacházení, vysílání pracovníků, služeb obecném zájmu a také zadávání veřejných zakázek. V minulých letech za socialisty a demokraty jsem se účastnila fóra o jednotném trhu, kde eh, bylo zastaveno, zastoupeno předsednictví komise a také já jsem se to účastnila. A tam se právě mm, zveřejnili tyto, eh, těchto 20 eh, obav a právě tam byly panely, které se zabývaly sociální situací těchto zaměstnanců. Takže to vypadá tak, že je to vlastně nesporné i pro nás všechny že tato situace zaměstnanců je pro nás velmi důležitá. I z našeho hlediska tedy toto stanovisko je příliš krátce zpracované, příliš jaksi vtěsněné do úzkého rámce. My jako socialisté a demokraté jsme vyjádřili jasná stanoviska ohledně zaměstnanců v našich pozměňovacích návrzích. My jsme velice zklamáni, že žádný z našich klíčových návrhů ohledně zájmu zaměstnanců na trhu, na jednotném trhu nebyl přijat. Existují kompromisy, o kterých právě hovořila paní navrhovatelka, které jsou pro nás neproblematické. Já mohu říci za nás, že vzhledem k tomu, že naše klíčové návrhy nebyly přijaty, tak budeme hlasovat pro to stanovisko pouze tehdy, pokud jaksi eh, se zde jasně vypíchnou zájmy zaměstnanců. Nyní bude hovořit paní Van Lobe zde jiné. Má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Na rozdíl od kolegyně Štajnrukové já si myslím, že navrhovatelka odvedla dobrou zprávu a proto bych za skupinu EPP jí chtěla poděkovat za to, že do kompromisních pozměňovacích návrhů zahrnula všechny pozměňovací návrhy poslanců EPP. Eh, e myslím, že si asi nemůžeme nikdy myslet, že v určitém okamžiku vyřešíme najednou všechny problémy, kterým čelí pracovníci, když opustí svůj domovský stát. Ale myslím si, že se opravdu jedná o dobrou analýzu situace těchto pracovníků, když se přemysťují do jiných členských států a jsem přesvědčená, že tato zpráva eh, výborně vystihla problémy, kterým tyto pracující čelí, které existují ve fungování jednotného trhu a proto my, jakožto EPP, podpoříme tyto pozměňovací návrhy, vnímáme je pozitivně a chci také poděkovat navrhovatelce a stínovým eh, navrhovatelům, protože myslím, že ta práce byla dobrá a opravdu tady byla snaha dospět k dohodě a začlenit co nejvíce pozměňovacích návrhů. Děkuji. Vielen Dank. Und... krát děkuji. Eh, Ria Van Tunen bude hovořit nyní. Máte slovo. Děkuji mnohokrát. Eh, děkujeme paní zpravodajce. Obvykle spolupráce s ní probíhá velice dobře, nicméně musím říct, že zde je několik klíčových prvků, které podle mě musí být v této zprávě, jsou pro ní naprosto zásadní, aby tato zpráva měla přidanou hodnotu proti zprávě IMCO. Jsou to témata, která se týkají vysílání pracovníků a zajištění práv pracovníků. Jsou to otázky, které se týkají sociálních služeb obecně a veřejných zakázek. Souhlasíme zde se socialisty. Potřebujeme v té zprávě něco z toho mít, ať už z pozměňovací návrhu 63, 66, 67, 68, 75 nebo 76. To jsou ty opravdové problémy, o kterých musíme diskutovat, pokud jde o vnitřní trh a tento výbor. Nemyslím si, že musíme zabíhat do podrobnosti ohledně směrnice o uplatňování, ale u pozměňovací návrhu 66 to vůbec neděláme. Říkáme pouze, že mobilita musí být zajištěna a práva musí být zajištěna, přičemž bude vysoká úroveň jejich prosazování, aby se omezil sociální dumping. Takže nehovoříme o ničem konkrétním. Je to velice obecný princip, Eh, na kterém nebo na kterých předpokládám, že se všichni shodneme. Musíme, myslím, říct, že pokud eh, vš- všech, ne všechny, ale některé tyto Eh, všech, eh, některé tyto eh, pozměňovací návrhy musí být ve finální zprávě, jinak tato zpráva nemá pro nás žádnou přidanou hodnotu oproti té zprávě výboru IMCO a nepodpoříme ji. Vy jste, paní zpravodajko, řekla, že to je zpráva pragmatická, ale já si myslím, že může se stát zprávou naprosto neviditelnou a nedůležitou, promiňte, že to říkám takto natvrdo, a nebude mít vůbec žádnou hodnotu. Prosím vás ještě naposledy, abyste zvážila, jestli tyto pozměňovací návrhy do návrhu nezahrnete. Děkuji. Dobrá, děkuji. Nikoho dalšího na seznamu řečníku nemáme. A pardon, prosím. Pan Benjen, prosím. Um, yes, I'm just... Ano, děkuji. Já jsem si neodpustil a budu reagovat na to, co zaznělo o těch pozměňovacích návrzích, zejména u 67 se chci vyjádřit. To jde daleko za prostou ochranu vyslaných pracovníků. A 66 taky máte pravdu. Ale 67 je ten pozměňovací návrh, který zejména zachází opravdu až příliš daleko. Nejde pouze o ochranu práv vyslaných pracovníků, jde o strukturování toho, v jakém hospodářství tito pracovníci smějí pracovat. A mně se vůbec nelíbí cokoliv, co by zabraňovalo vyslaným pracovníkům v práci eh, ve stejném rámci eh, jako lidé, kteří vyslanými pracovníky nejsou. Například ten limit pro subdodavatele, definice hlavní aktivity společnosti, nebo respektive zabránění eh, externalizaci nebo eh, rozšíření subdodavatelského řetězce, to jde přesně proti tomu, jak ekonomika alespoň u nás doma funguje. Samozřejmě my tam nemáme příliš mnoho vyslaných pracovníků eh, v, ve venkovské ekonomice ve Velké Británii, ale celá ekonomika funguje na dodavatelství a subdodavatelství. Máme tam celou síť malých společností, které jsou vysoce specializované a to nejsou lidé, a aby si to někdo nemyslel, to nejsou lidé, kteří chtějí být zcela zaměstnáni na plný úvazek nějakým velkým zaměstnavatelem. To není otázka práv. Jsou to lidé nezávislí, jsou to malé společnosti, které se specializují. A pakliže budou zablokovány zablokuje se jim přístup e, do jiných členských států, tak to jde proti konceptu jednotného trhu, protože potom takové ty e, subdodavatele z jiných členských států vůbec nebudeme moci zaměstnat. Jsou to firmy, které například vysílají pracovníky do dalších členských států jako své zástupce a ty bychom zablokovali. Takže zde máme v podstatě takový skrytý program, že chceme úplně ukončit subdodavatelství v celé Evropě. Ehm, buď budeme muset mít oddělený trh, tak abyste mohli subdodavatelsky pracovat v rámci členského státu a ne přeshraničně, anebo to budeme muset e, zcela zablokovat. Já upřímně řečeno jsem spíš pro tu možnost tuto zprávu zablokovat, protože mi připadá, že sem zavádí naprosto zbytečné a šílená omezení na to, jak funguje trh e, zaměstnanosti. Děkuji. Dobrá, děkuji. Ještě Juta Steinruck jednou se hlásí, ale prosím velice stručně, paní kolegyně. Dobrá, děkuji. Já bych eh, ráda hovořila o tom návrhu 67. Nejde o to, že by se zakázali vyslaní pracovníci. To vůbec ne. Jde o to, že ty společnosti na PO Box v té vysílací zemi budou eh, více kontrolovány. Já jsem eh, čina v hospodářství znám eh, strukturu subdodavatelství, zejména v oblasti zemědělství. Uznávám, že je nutné eh, využít potenciál, který zde máme, například v rámci směrnice o vysílaných pracovnících. Ale ti, ale ti eh, subdodavatele, kteří fungují jako PO Box společnosti ve vysílacích zemích, ty musí být kontrolováni. To je to jediné. Dobrá, děkuji. A na závěr Nadia Hirš, paní zpravodajka. Ja, vielen Dank. Ich glaube gerade dieser Kurs. Dobrá, děkuji. V této stručné rozpravě jsme přesně viděli, že zde je ještě potřeba diskutovat o té směrnici o vysílání pracovníků. Není zde vše vůbec jasné. A je zde otázka, jak interpretovat některé věci v ní. Právě proto eh, hovoříme o této zprávě. je nutné poradit se o možném kompromisu, který zajistí, že nebudeme diskriminovat vysílané pracovníky, to jistě. Ale zde u eh, pozměňovacích návrhů tady jde v podstatě o stanovisko SAD a nezlobte se, to sem nepatří, protože eh, to si můžeme klidně tu celou diskusi o Monty 2 a směrnice o vysílaných pracovnicích ušetřit. Já si myslím k tomu co říkala kolegyně Turunen, že to je vyřešeno v bodě číslo jedna hned. Když eh, chceme hovořit o tom, jestli budeme zavádět nějakým 28. režim u zaměstnanosti, nebo když budeme diskutovat o tom, jak by to vypadalo, tak ty lidi, které to zasáhne, to znamená zaměstnance v Evropě, eh, tím to, jim to zkrátka život jenom, jenom zkomplikuje a nebude to užitečné. Tak dobrá, děkuji. Tím je rozprava uzavřena. Budeme eh, o tomto eh, hlasovat v nejbližší době a teď dávám slovo Nadě Hirš, která povede schůzi dále. Vielen Dank, dann kommen wir jetzt... No děkuji. Teď se dostáváme k bodu na pořadu jednání číslo 9, to znamená eh, rozprava o pozměna, pozměňovacích návrzích eh, ohledně tématu Ole Kristensena se z frakce SAD. Pane kolego, máte slovo, představte nám pozměňovací návrhy. Děkuji. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Jedná se o minimální úroveň výcviku námořníků a příslušné evropské právní předpisy. V této souvislosti bych chtěl nejprve poděkovat stínovým zpravodajům za skvělou spolupráci. Máme tady čtyři pozměňovací návrhy. Já je všechny mohu potvrdit, odsouhlasit. Pozměňovací návrh 26 uvádí, že bude třeba konstruktivněji analyzovat eh, sběr údajů. Eh, to je, myslím, velice dobrý návrh. A potom máme návrh pana Filipa Debona, který říká, že by se ten postup neměl dále zdržovat. S tím také souhlasíme protože je pravda, že tyto právní předpisy už jsou zavedeny a je důležité, abychom rychle dospěli k závěru. Také máme dva kompromisní návrhy týkající se posledních dvou návrhů Filipa, to je 28. Eh, Tam ten návrh <clears throat> je zpřesněním, hovoří o tom, jak by měla vypadat pravidla týkající se doby odpočinku a minimální doby odpočinku. Eh, v této souvislosti je třeba si vyjasnit, eh, jaké změny je možné provádět. A pak tam je ještě kompromis týkající se bezpečnosti údajů. Já doufám, že budete moci tyto návrhy přijmout. Děkuji. Ich gebe nun das Wort an die Schattenberichterstatter. Nyní stínový zpravodaj pan Kozlovský. Máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Já chtěl poděkovat eh, opinii. Děkuji vám, paní předsedající. Chtěl bych poděkovat panu Christiansenovi za jeho angažovanost, za spolupráci a také bych mu chtěl poblahopřát, protože si s tímto důležitým úkolem dobře poradil. 27 členských států podepsalo příslušný mezinárodní dokument a teď eh, bych se ještě chtěla zmínit o používání dat ohledně výcviku námořníků. To jsou údaje, které mají být předávány Evropské komisi. Souhlasím s navrhovatelem, je třeba zajistit ochranu těchto údajů a považovat je, eh, využít je pouze pro statistické účely. Považuji za zvlášť důležité, aby získané údaje aby tyto údaje schromažďovala Evropská komise, protože ty údaje mohou být užitečné k analýze trhu práce a k dalšímu plánování eh, celé této profese námořnické. A myslím, že by ty údaje mohly být využity i školami, kde probíhá výcvik námořníků. Takovýto eh, souhrný celkový přístup by určitě přispěl i ke zlepšení postavení námořníků. Ty informace mohou být rovněž užitečné pro to, aby se zvýšila přitažlivost námořnického povolání. Podporujeme tedy kompromisní návrhy a dovoluji si vyjádřit naději, že provedení této směrnice přispěje ke zlepšení bezpečnosti na mořích. Děkuji. Danke. Děkuji.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 Uh, uh, uh, eh, promiňte, Filip de Becker uvízl v dopravní zácpě, už stojí na jednom místě asi dvě hodiny, takže mám tady prohlášení, které přečtu jeho jménem. Chtěl bych poděkovat zpravodaji za dobrou eh, spolupráci, mohu podpořit stanovisko a souhlasit s většinou návrhů, stejně tak i naše skupina podporuje většinu pozměňovacích návrhů. Nemůžeme ale podpořit třináctku, tam se nám zdá lepší eh, text komise. Jsem stínovým zpravodajem zájem a mám tři návrhy 27. To, jsou, to je ta minimální doba, která už vstoupila v platnost k 1. lednu 2012. Ovšem mm, návrh komise a jeho přijetí bude ještě vyžadovat nějaký čas, což může způsobit určité problémy. E, takovéto zdržení by mohlo e, vést k tomu, že evropští námořníci budou méně konkurenceschopní než jiní, protože e, nebudou mít tu, ten, tu certifikaci STC 2TV z roku 2010. Pak je tady také problém s platností osvědčení. Myslíme si, že je zcela nezbytné v této souvislosti dosáhnout dohody v prvním čtení. Pak pozměňovací návrh 2829. Ty jsou součástí kompromisních pozměňovacích návrhů, na jsem se dohodl s panem Christensenem. Pozměňovací návrhy 21 28. První kompromis hovoří o možných výjimcích z doby odpočinku na lodích. Možná takováto výjimka by mohla zajistit pružnost, ale eh, ALDE se domnívá, že může podpořit tento kompromis. a Potom návrhy 2429 týkající se ochrany údajů. My jsme eh, rádi, že tyto návrhy byly posíleny, protože ty všechny údaje získané podle této směrnice by měly existovat v anonymní podobě. Těším se na výsledek eh, hlasování. Děkuji, Filip Debecker. Vielen Dank, dann darf ich noch... Děkuji mnohokrát. Takže ještě bych chtěla udělit slovo zástupcům komise Giovanni Mendola bude hovořit. Takže za komisi tady nikdo není. Takže se dostáváme k dalšímu bodu programu 9. Ah, oh, Entschuldigung. Gut. A promiňte. Takže na závěr ještě zpravodaj. Děkuji, jenom bych to uzavřel. Děkuji, paní předsedkyně. Nevadí, že jste mi nedala slovo dříve, ale chtěl bych vám říci, že co se týče návrhu 13, my jsme tady trochu změnili ten text, protože ve směrni, směrnici 2008 jsme měli poněkud odlišný text a to jsme sem opět dali. Chtěli bychom, aby to bylo v souladu se směrnicí 2008 takže nevím, proč se tak zdůrazňuje návrh komise. Ostatně já myslím, že to navazuje na to, co e, navrhla komise a zdá se mi to poněkud podivné. Vielen Dank an den... Děkuji mnohokrát. Děkuji navrhovateli. A nyní přejdeme tedy na bod, který následuje na programu. Je to stanovisko paní Cornelisen. Ne, takže jdeme k dalšímu bodu. Paní Cornelisen tady zatím není, takže přejdeme na další bod. A sice Evropský sociální podnikatelský fond. A předám slovo. geben darf. Takže předám slovo autorům pozměňovacích návrhů. Okay. she wants to, I don't know, she didn't ask for the floor. So maybe you can re remind the timetable and then we... Gut, scheint niemand von den... ja, tak to vypadá, že zatím tady nejsou příslušní poslanci. Paní Štandok má slovo. Co se týče sociálních demokratů, my si myslíme, že je tady dobré propojení mezi dohledovým orgánem a automatickou výměnou informací. To je důležité a jsme rádi, že konečně tady máme jaksi kompromis, který může získat většinu z hlediska definice těchto sociálních podniků, protože to je důležité také pro další postupy abychom přesně věděli, kdo spadá do této definice. Takže vítáme pozměňovací návrh 21. Děkuji mnohokrát. Gut. Ansonsten Pokud se nikdo další nehlásí, takže kdo si přeje slovo? Paní Cornelisen právě dorali, dozarazila. Takže ještě dokončíme bod 10. 30. května na Ekonu bude přijata tato zpráva a hlasování proběhne v září během plenárky. Takže teď bod 9. Paní Cornelisen má slovo, máme tady 46 pozměňovacích návrhů a paní Cornelisen nás jistě s nimi není seznámí. Uh, o ano, děkuji. Omlouvám se za spoždění. Hlasovala jsem ve výboru FEM, až mě vytáhli, abych přeběhla sem. Takže zde jsem. Děkuji všem stínovým zpravodajům a zpravodajkám za příspěvky a spolupráci. Myslím, že to fungovalo velmi, velmi dobře. Snažila jsem se e, v podstatě téměř všechny pozměňovací návrhy SAD a ALDE zakomponovat do svého návrhu a myslím si, že s těmito pozměňovacími návrhy posílíme sociohospodářský aspekt e, nástroje předvstupní pomoci, který je naprosto zásadní pro lidi v ekonomikách daných zemí. Dovolte mi zmínit čtyři věci, o které jsme se pokoušeli. Budeme zde mít více pozornosti pro zranitelné skupiny. To jsou návrhy paní Gönše z velké části. Eh, budeme zde mít více pozornosti na posílení sociálního partnerství, což je naprosto zásadní, pakliže tyto země mají v budoucnosti plně participovat na evropském sociálním dialogu. Jasně říkáme, že sociální partneři nejsou jenom jedna z celé řady občanskospolečenských organizací, protože v EU mají tyto organizace daleko silnější roli, mají dokonce roli při vytváření evropské legislativy. Rovněž eh, ovšem podporujeme, podporujeme eh, financování eh, občanské společnosti ze strany předvstupní pomoci, protože občanská společnost je zásadní pro podporu demokracie. A čtvrtá věc je to, že do toho nařízení více zakomponujeme program EU 2020. Předložila jsem osobně extra pozměňovací návrh, to je číslo 73, který vyzývá, aby cíle EU 2020 byly stanoveny i pro přístupové země, stejně jako pro členské státy EU, tak aby i tyto země měly cíle e, například v oblastech inovací, udržitelnosti, vzdělávání, snižování emisí a tak dále. Samozřejmě ty cíle budou muset být e, relativizovány podle kapacit dané země, ale je důležité, aby e, země, které chtějí přistoupit do EU, rozvíjely své ekonomiky stejným směrem jako členské státy EU. Dá to těmto zemím příležitost pracovat na konkrétních cílech, což e, zdá se vždy docela dobře funguje v přístupovém procesu jako stimulace reform. Jako poslední poznámku mi dovolte říci, že děkuji panu, panu Obermajerovi a paní Bicoto za jejich příspěvky. Ne, nepřekvapí vás, že navrhnu, aby se hlasovalo proti většině eh, jejich doporučení, protože ta jdou proti, zcela proti tomu, co jsem navrhovala já, ale já myslím, že naši eh, voliči, moji i ti jejich, by byli zklamáni, kdybychom se na jejich poznámkách shodli. Takže to je z mé strany vše a těším se na příspěvky stínových zpravodajů. O, děkuji. Kolegyně Steinruck. Já děkuji paní zpravodajce skutečně za dobře odvedenou práci a za dobré vypracovávání kompromisů. Z našeho hlediska je důležité posílení role občanské společnosti a nosná role odborů a sociálního dialogu v tomto procesu. Vítám návrh, že zpravodajka chce 1,5 představní pomoci dát k dispozici lokálním a regionálním organizacím Eh, předvstupní pomoc má být dávána zemím poté, co sociální partneři a občanská společnost eh, přednesou svůj názor, to je důležitý. Co odmítám ze strany SAD je eh, to vyškrtnutí důležitosti zajištění rovnosti pohlaví a to, že by předvstupní pomoc měla být krácena a to, že evropská integrace má probíhat pomaleji. To je z mého názoru čistý populismus, který bude na úkor společné Evropy. A e, proto navrhnu i já, abychom my odmítli příslušné pozměňovací návrhy. Jinak myslím, že to je velmi dobré stanovisko našeho výboru. Děkuji. Děkujeme, paní Steinruk. Pan Kozlovský. Děkuji bardzo. Chciałbym powiedzieć, że w pełni popieram poprawki pani Korneli. Děkuji mnohokrát. Já podporuji pozměňovací návrhy paní Cornelisen, eh, protože se zde zdůrazňuje i role Evropského parlamentu při vypracovávání této strategie eh, pro nástroj předvstupní pomoci. A u případného rozhodnutí o seškrtání určitého penza této pomoci. Samozřejmě jde eh, také o to zavést určité společné cíle v kandidátských zemích a předvstupní pomoc je proto naprosto zásadní. Je zásadní, abychom pomáhali eh, před zemím, které se chtějí stát členy EU, se rozvíjet. Potřebujeme pro tyto země efektivní podporu, Máme e, zde různé aktéry, například příslušné agentury OSN, tak, aby e, zde existovala dostatečná komplementarita a peníze proudily z různých kapes. My jako Polsko jsme tento, tuto předstupní pomoc velmi silně využívali. Chtěl bych se zeptat na dvě otázky. E, je nutné zjednodušit celý systém, odstranit přebytečnou byrokracii a zvýšit efektivitu využívání prostředků. To je všechno třeba zajistit a všechno to musí být eh, aplikováno udržitelně. To je tedy jedna věc. A další věc je důležité investovat do institucí, které mohou zajistit, že tyto prostředky budou využívány udržitelně a zajistí dlouhodobý rozvoj dané země. Evropský parlament v tom jistě bude hrát důležitou roli. Děkuji za slovo. Děkujeme vám. Pan Sinclair a pak pan Kačín. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně, vážená předsedkyně, vážení kolegové, vážená zpravodajko. Já mohu říci, že eh, toto poměrně nekomplikované stanovisko dosáhlo slušného koncenzu. Spravodajka dobře pokryla aspekt zaměstnanosti a sociálních eh, věcí předvstupní pomoci a zahrnuje sem několik témat, která budou diskutována na výboru AFET. Diskuse, eh, která probíhala nad pozměňovacími návrhy frakcí a poslanců, byla poměrně jasná. Já jsem navrhl kompromis, protože můj pozměňovací návrh 60 a 61 společně s návrhem 13 pravodajky se vzájemně nějak nevylučovaly. Myslím si, že se nám podařilo dosáhnout dobré rovnováhy. Eh, podporuji pozměňovací návrhy paní Steinruck a paní Gens, které přispívají k obohacení tohoto stanoviska, pokud jde o předpoklady pro sociální dialog, občanskou společnost a tak dále. Myslím si rovněž, že v pozdější fázi ve výboru pro zahraniční věci uznáme důležitost politického vedení eh, kandidátských zemí. Pozměňovací návrh proti rozšiřování naši podporu nemá a předpokládám, doufám, že jsou pouze ojediněným politickým pokusem o takovouto akci, zejména pokud jde o výbor EMPL. Děkuji vám za slovo. Děkujeme. Paní Sinclair. Děkuji, paní předsedající. Já jsem na tomto výboru chtěla uh, hájit zaměstnanost eh, svého volebního obvodu ve Spojeném království, a sice West Midlands. Eh, pokud jde o tento text, ten se týká financování vytváření pracovních míst v přistupujících zemích. Ve Spojeném království eh, máme veliké škrty ve veřejném sektoru. Lidé přicházejí o práci a eh, vlastně teď eh, tady jsou eh, ještě půjčky z Mezinárodního měnového fondu, které se snaží řešit problematické utrácení v Evropské unii. Jen včera se hovořilo o potřebě 10 miliard liber, které je zapotřebí na zachránění hospodářství eh, Evropská unie a její filozofie, že se vše zlepší po té, co se rozšíří, bude mít tedy více peněz eh, a bude moci více utrácet, to je filozofie, se kterou my nesouhlasíme. Myslíme si, že není možné si neustále takto půjčovat. A nejhorší je, že většina členů tohoto výboru jsou se zemí, které nejsou čistými přispěvateli do rozpočtu EU. Myslím si, že je velice rychl, ehm, snadné hrát si na bankéře z penězi cizích eh, daňových poplatníků. Pokud jde o Turecko, to by mělo být příjemcem této pomoci. A ani mý nejvíce proevropští eh, přátelé nesouhlasí s tím, že by Turecko mělo být členem EU. Vždyť je to země, která okupuje mm, půdu jiného členského státu EU. Děsivě porušují lidská práva a vy jim chcete dávat eh, peníze. To je zase nepřípustné. Vielen Dank. Ähm, ich gebe jetzt nochmal ähm, das Wort der Berichterstatterin. ještě jednou tedy bude hovořit paní navrhovatelka, paní Cornelissen. Okay, thank you. Děkuji. Děkuji vám všem. Myslím, že se nám podaří dosáhnout eh, většiny pro většinu bodů tohoto stanoviska a že budeme tak moci co, něco poskytnout výboru AFED. Určitě se budu snažit zajistit, aby co nejvíce z našich příspěvků se dostalo i do té hlavní zprávy, která se bude projednávat na výboru AFED. Jenom pár věcí k tomu, co říkala paní Sinclair. Krása rozšiřování je v tom, že nakonec to obohatí všechny. A všechny tyto eh, kandidátské země jsou trhem pro naše zboží. Uh, Mohu vám říci za Nizozemsko, že třeba přistoupení Polska vedlo k pět, z násobení obchodu mezi Nizozemskem a Polskem. Eh, takže se jedná skutečně o prosperitu všech. Děkuji. Gut, vielen Dank für die Aussprache. Krát děkuji za tuto diskuzi. Později budeme tedy hlasovat o tomto stanovisku. A nyní Takže nyní se dostaneme k bodu 12, 12, to znamená pakt o sociálních investicích jako reakce na krizi. Tady máme zprávu z naší iniciativy a, a, a kolegyně Jazlověcka vám nyní představí svůj návrh. Děkuji, paní předsedající. Drodzy koledzy, nie... děkuji mnohokrát paní předsedkyně. Drazí kolegové, jsem velice ráda, že vás dnes mohu seznámit se zprávou ohledně paktu o sociálních investicích jako reakci na krizi. Na tomto textu jsme pracovali několik týdnů. Tato zpráva je příspěvkem k diskuzi ohledně reakce na ekonomickou a sociální krizi v Evropě. Cílem je podnítit diskuzi v Evropském parlamentu ohledně paktu o sociálních investicích. Ekonomická a sociální krize, kterou prožíváme, bude mít celé jistě dlouhodobý dopad jak na ekonomiku, tak na úroveň a kvality eh, zaměstnání, na úspory a na sociální investice v Evropě. Následkem krize čelíme následujícím problémům. Více než 10 nezaměstnaných v členských státech velice alarmující nezaměstnanost mladých, která je provázena různými potížemi při hledání práce a uplatnění ve světě práce. Stále znepokojivá situace také ohledně málo kvalifikovaných pracovníků. Vzdělávací systém stále neodpovídá potřebám. Dochází k stárnutí společnosti, roste tlak na systémy sociálního zabezpečení. Většina reakcí, jak v současnosti, tak v minulosti, se zaměřuje na stabilitu veřejných financí v krátkodobém horizontu. To je samozřejmě důležité z hlediska ekonomiky EU. Nicméně je nutné doplnit tuto reakci sociálními investicemi, které by byly přesně zaměřeny. Tyto investice by měly mít za cíl zlepšit ekonomickou situaci a zaměstnanost. Proto, aby v Evropě došlo k trvalému růstu, je nezbytné vypracovat investiční strategii z hlediska těchto sociálních investic, které, která by připravila občany na reakci na potřeby v oblasti zaměstnanosti. Krize vedla k tomu, že členské státy musí znovu přepracovat systém sociálního zabezpečení. Je nutné přejít ze sociálního státu na stát, který by aktivoval svoje, svůj potenciál, který by investoval do lidských zdrojů, vytvářel podněty a neomezoval se pouze na okamžité reakce, které souvisí se selháváním trhu. Členské státy by tedy měly doplňovat mm, tuto strategii tím, že by podporovali nezaměstnané i poté, co najdou práci, musí podporovat kvalitní zaměstnání, vzdělávání, flexikuritu a také se musí snažit zajistit skloubení profesního a rodinného života. Je nutné bojovat proti chudobě Tyto sociální investice zahnují několik politik EU. Je nutné zajistit propojení mezi investicemi a rozvojem. Vlády členských států by neměly vnímat sociální investice jako čisté e, výdaje. Měly by je vnímat jako investice, e, které zajistí e, dlouhodobý profit členských států. Lisabonská strategie nebo evropská strategie v oblasti zaměstnanosti selhaly, a to z důvodu nesprávného řízení. Roční analýza ekonomického růstu a zpráva o zaměstnanosti ukazuje, že cíle strategie 2020 v oblasti sociální a vzdělanostní politiky, že tyto cíle nebyly dostatečně zohledněny na úrovni všech členských států. A proto se domnívám, že rámec jehož smyslem je zlepšit řízení a zlepšit také makroekonomické faktory, musí být doplněn lepším monitorováním eh, sociální politiky mém návrhu navrhuji, aby členské státy podepsaly pakt o sociálních investicích. Toto by umožnilo vytvořit výkonnější systém řízení a také kontrolu, která by lépe dohlížela nad uplatňováním politiky v oblasti zaměstnanosti. A to vše s cílem realizovat strategii 2020. Monitorování této politiky by mělo být začleněno také do evropského semestru 2013. Je nutné aby finanční rámec 2014 až 2020 vyčlenil dostatečné prostředky pro tyto sociální investice. Doporučení a představy, které jsou součástí této zprávy, představují určité závěry našeho veřejného slyšení, které jsme organizovali z EPP v březnu. profesor Van den Broek navrhl hm, mimo jiné během tohoto slyšení, aby se vytvořil tento pakt o sociálních investicích. Já doufám, že tato myšlenka se vám zalíbí a spolehám se na spolupráci se spravodaji různých výborů a také na spolupráci s dalšími kolegy. Děkuji. Takže nyní budou na řadě stínoví zpravodajové a kolega Sirkas. Děkuji, paní předsedající. Nejprve bych rád řekl, že ty myšlenky, které řeknu, řeknu koleg, jménem kolegy Kolise, který <laughs> se nemohl dostavit. A nejprve bych chtěla zdůraznit, že jsme velice rádi, že ta eh, zpráva Danuty Jazlověcké za EPP eh, vůbec poprvé přijímá, a to je důležité zdůraznit, tu myšlenku, že nejen úsporné politiky a politika škrtů nás eh, vyvede z krize, že je třeba také myslet na potřeby občanů a že sociální investice musí být v jádru evropské agendy. To je pro nás velký krok ku předu ze strany EPP a my to samozřejmě podpoříme eh, všemi eh, hlasy. Pak tady jsou ale ještě otázky, které bychom chtěli případně pozměnit nebo projednat, protože některé myšlenky považujeme za velice vzdálené od našeho eh, stanoviska, ale určitě se to ještě vyjasníme. Nejprve to je ten odstavec číslo čtyři, kde se říká, že ty eh, nedostatky trhu lze řešit pouze prostřednictvím evropského sociálního modelu a změnou sociálních politik. Řada evropských zemí, včetně Španělska, které čelí obrovským problémům a v tomto okamžiku myslím, že se to nevyřeší ehm, tím, že bychom snížili ty veřejné výdaje. Problém je v tom, že totiž stát má malé příjmy kvůli uh, úpadku hospodářství. To vede k tomu obrovskému deficitu a zadluženosti. Není to kvůli přehnaným uh, sociálním výdajům, není to proto, že by vláda nějak plítvala penězi, ale je to proto, že uh, to hospodářství upadlo, jsou uh, tedy menší příjmy a proto vzniká ten deficit. V rámci finanční krize považujeme za absurdní, abychom se vraceli k té milné cestě snižování sociálních výdajů a omezování sociální ochrany. Takže ten bod čtyři je pro nás v tomto smyslu zcela zásadní ve vaší zprávě. Pak má naše skupina problém s bodem 10. My si nemyslíme, že je vhodná chvíle pro takovéto dramatizování situace, protože eh, dnes máme řadu nezaměstnaných, především mezi mladými, a to se nevřeší tím, že se bude zvyšovat věk odchodu do důchodu, protože řada zemí teď nemá práci pro lidi žádného věku. A co by tedy mělo za smysl eh, vlastně ponechávat eh, lidi déle v tom aktivním věku? Takovéto opatření, eh, to je velice zjednodušující a rozhodně to nevřeší nic. My jsme mnohem více pro modernizaci důchodových systémů, tak aby tyto systémy se více blížily potřebám trhu, ale nemůžeme takto trestat pracovníky a škrtat pod výhody, eh, na které se tedy pracovníci eh, těší po dlouhém pracovním životě, eh, kdy působili často třeba v nezdravých pracovních podmínkách. A myslíme si, že je, důchod je tedy sociálně spravedlivý a nemůžeme tady hledět jenom na tu ekonomickou efektivitu. Děkuji. Děkuji. A nyní kolega Papadopulo. Thank you very much. Kolegyně, pardon. Já děkuji váženému kolegovi Cerkasovi. Já jsem stínovou zpravodajkou u tohoto tématu. Je vítané, že aspoň někteří z EPP, jako paní eh, zpravodajka z Polska uznávají, že pouze úsporná řešení krizi nevyřeší že pouze úsporná opatření Evropu na správnou cestu nevrátí. Tato zpráva zmiňuje mnoho dobrého v oblasti sociálního balíčku, který je potřebný pro boj s hospodářskou a finanční krizí. Je potřeba jít nad rámec eh, fiskální disciplíny, je potřeba stimulovat eh, vznik pracovních míst a sociální růst. To by měl být náš cíl. Sociální investice jsou přitom důležitým krokem při podpoře tohoto snažení a důležité je zaměřit se na hlavní cíle, například na to, jak redukovat počet dětí odcházejících ze škol, jak snížit počet mladých lidí, kteří neabsolvují terciární, terciární vzdělání, jak bojovat s chudovou, jak podporovat aktivní stárnutí a tak dále. Proto evropské iniciativy pro mladé a příslušný regulační rámec je potřeba konečně implementovat, abychom zlepšili výkonnost školení, vzdělávání a e, různých výměných programů pro mladé lidi, které jim umožní snadnější přístup na trh práce. Je důležité monitorovat zaměstnanost, a plnit cíle zaměstnanosti a sociální cíle v rámci EU 2020, které musí přispívat eh, k našemu celkovému snažení. Kromě toho mohu říci, že včera jsme o tomto tématu diskutovali ve frakci SAD a jsme silně přesvědčeni, že tato zpráva se ubírá správným směrem, nicméně máme několik otázek, pokud jde o odstavec 10 a 4. Ehm, bo v čísle 4 Paní zpravodajka hovoří o potřebě modernizovat eh, evropský sociální model. Zmiňuje rovněž, že zde došlo k selhání trhu. V Evropské unii však selhání trhu nelze vyřešit tím, že změníme evropský sociální model. Potřebujeme opravit nedostatky trhu, opravit problémy trhu, které selhání způsobily. Takže tady určitě budeme předkládat pozměňovací návrhy. A podobné to je u odstavce 10. Tady se objevují pojmy, kterým úplně nerozumíme. Například, když paní zpravodajka hovoří o aktivování státu blahobytu, tak to vůbec není transparentní a to jsou věci, které potřebují vyjasnění. Doufáme, že se nám podaří uspořádat schůzku mezi paní zpravodajkou a stínovými zpravodaj z různých frakcí, abychom tyto věci mohli vyjasnit. Jako SAD budeme jednoznačně předkládat pozměňovací návrhy, zejména k odstavcům, které jsem zmínila, číslo 4 a číslo 10. Rovněž nechápeme, proč bychom měli zvyšovat statutární věk odchodu do důchodu, a e, snižovat věk předčasného odchodu do důchodu. To je stanovisko paní zpravodajky a my s tím nesouhlasíme. Jednoznačně bychom chtěli, aby v této věci také probíhala diskuse. Těšíme se na schůzku s paní zpravodajkou a s ostatními stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji vám. Jako další paní kolegyně Turnen. Thank you. Uh... Děkuji. Děkuji mnohokrát paní zpravodajce. Já si myslím, že to je velmi dobrá zpráva. Je velice jasná a dobře vyvážená. Má dobrý obsah a správné priority. Myslím si, že celkový přístup, jak je uvedeno v bodě odůvodnění B, odstavci 1 a 3 a 2, to znamená v těch prvních třech odstavcích, je velmi dobré. V podstatě se tam říká, že sociální investice nelze vnímat jako výdaje, které lze seškrtat, ale jako investice do budoucnosti. Tento přístup jako zelení jednoznačně podporujeme. Dovolte mi několik konkrétních poznámek. Jednak k bodu jedna. Definice sociálních investic. Možná bychom se měli zaměřit na vytvoření poněkud přesnější definice. Já jsem si zatím žádnou nevymyslela, ale měli bychom to zvážit. Dále, věk odchodu do důchodu, bod 10. O tom už hovořili socialisté. Já si myslím, že ten věk odchodu do důchodu už byl zvýšen v mnoha zemích. Nejenom u nás doma, kde to teď máme nejvyšší ze všech zemí OECD. Eh, já počítám, že já sama půjdu do důchodu tak v 70 protože to sleduje předpokládanou délku dožití, eh, průměrnou délku života v té době. Takže možná ta situace není taková, že už že ten věk máme navyšovat, protože už téměř ve všech evropských zemích byla, byl ten odchod do důchodu navýšen. Takže to by bylo možná potřeba ještě trošku vyvážit. Dále bod 5. My souhlasíme s tím výčtem, který tam je, ale možná bychom se měli dodat, že ačkoliv máme krizi, je nutné zajistit dostatečnou úroveň sociálního zabezpečení nad úrovní chudoby, tak abychom neměli programy, které v podstatě budou programy chudoby, budou programy na úrovni chudoby. Odstavec 7. Tam bychom možná měli zopakovat to, co tento výbor ne, neustále říká, to znamená ten koncept Youth Guarantee jako konkrétní nástroj pro boj s nezaměstnaností mladých. A poslední věc, chci říci, že ten korunní klenot, tak říkajíc, eh, této zprávy je bod 13, kde se hovoří o paktu o sociálních investicích mezi členskými státy. V rámci tohoto paktu respektive když už o něm mluvíme, měli bychom popsat, jak si ho představujeme. Představujeme si ho jako závěr rady, eh, jaký by byl jeho obsah, zda by byl v souladu s touto zprávou, zkrátka, co by to vůbec mělo být. Měli bychom to, myslím, více dopodrobná popsati. Ale jinak, jak říkám, jako východisko je tato zpráva velice dobrá a myslím si, že určitě dospějeme k dobrým řešením. Těším se na další práci v této věci. Děkuji paní zpravodajce. Děkujeme. Kolega Benin. No, děkuji. Mluvím jménem Rika Menra. Díky paní zpravodajce za velmi dobrou a vyváženou zprávu. Zpráva obsahuje relevantní aspekty, které, eh, relevantní aspekty pro boj s nezaměstnaností. Je důležité zaměřit se na nezaměstnanost mladých, která potřebuje řešení co nejrychleji, protože je ohrožena budoucnost našich mladých generací. Momentálně je důležité nacházet cesty pro zvýšení nabídek prací a možného školení. Idea sociálního, paktu o sociálních investicích je vítaná. Je potřeba stanovit indikátory, aby každý členský stát investoval do blahobytu svých občanů, což je klíčový prvek sociálního, systému sociálního zabezpečení. Tento systém musí poskytnout více předvídatelnosti a jistoty na regionálních a makroekonomických úrovních. Další prvky jsou Eh, například investice do vzdělávání a další důležité prvky. Sociální inovace je jedna z možností reakce na současnou krizi. Inovacemi je možné vytvářet nová pracovní místa a vytvářet hospodářský růst. Strategie EU 2020 a její cíle musí být implementovány všemi členskými státy. Investice musí být dlouhodobě prospěšné, nesmí být pouze krátkodobé. Podnikatelství a inovace vytvářejí daleko více pracovních míst a zlepšují sociální blahobyt. Budu předkládat pozměňovací návrhy. Těším se na užitečnou a plodnou spolupráci s paní zpravodajkou. Děkuji. Vielen Dank, dann darf ich das Wort. Krát děkuji a nyní dávám slovo komisi Michel Perivoc. Thank you, Madam Chair. Um... Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl poděkovat zpravodajce za tuto zajímavou zprávu a samozřejmě také stínovým zpravodajům. Myslím, že to je vynikající základ pro další diskusy. Nechci zabíhat příliš do podrobností zprávy, ale myslím, že je velice správně načasovaná, dotýká se klíčových otázek eh, pro Evropu a je především eh, nutno zvyšovat osvětu, to je takový první krok, a získávat podporu pro eh, tuto kritickou část našeho sociálního modelu. To je asi pro zatím vše. Těšíme se na další diskuse. Děkuji, takže na závěr ještě paní navrhovatelka má slovo. Děkuji, paní převodničance, Bardzo těž... Děkuji, eh, paní předsedkyně. Jsem velice eh, ráda tomu, že zpráva byla přijata s tak velikým zájmem a že již nyní dnes jsme si mohli vyměnit podrobná stanoviska ohledně této zprávy. Jsem trochu překvapena, že jsem si vyslechla eh, tak obecné stanovisko ze strany komise. Já jsem očekávala více podrobností a očekávala jsem jasnější a podrobnější stanovisko ze strany komise, ale doufám, že toto stanovisko bude moci být eh, doplněno v budoucnosti. Jsem velice ráda, že mohu spolupracovat s kolegy z našeho výboru a netrpělivě očekávám další zasedání našeho výboru. Děkuji mnohokrát za tuto diskusi a nyní vám řeknu, jak to bude vypadat v budoucnosti. Pozměňovací návrhy do 14. května do 12 hlasování v Emploa 10. července a v září to bude na plenárním zasedání. Tím jsme dokončili bod 12 na programu. Nyní bych přerušila eh, zasedání až do tři čtvrtě na 11 a pak budeme hlasovat.

Übersetzung. <laughs> liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, jetzt... Vážení kolegové a kolegyně, dostáváme se k hlasování. Doufám, že máte všichni kartičky, všichni jste si je zastrčili do příslušné zdířky a vše funguje. Doufám, že počty těch, kteří hlasují za jednotlivé frakce, byly zkontrolovány a že vše odpovídá. Fajn tak začneme. A konkrétně stanoviskem od Nadi Hirsch. 20 hlavních obav evropských občanů a podniků týkajících se fungování jednotného trhu. Máme nový odstavec před odstavcem 1, to je pozměňovací návrh od Jean-Luc Benamiase. Eh, to, to jde, to bude vloženo do bodu odůvodnění A a nebude se o tom hlasovat. A ne, bude se o tom hlasovat. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 2 Stejný eh, navrhovatel. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To zkontrolujeme elektronicky. Kdo je pro? Máme moc hlasujících za EPP o dva. Rozhodněte se, kdo bude hlasovat. Je vás o dva víc. Tak o dva víc to už se vyjasnilo. Takže uzavřeme hlasování. Hlasování je uzavřené, ale jak si čísla nám tu chybí na monitoru? Bylo to 36 pro 2 proti. A to jsem tady viděla špatně. A, asi to děláme moc pomalu. Eh, pozměňovací návrh 3. Silvia, Silvana Rapty a další. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odhlasováno. A, pardon, to bylo přijato, tedy pozitivně odhlasováno. Teď pozměnil si návrh 4, Silvána Rapty a další. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ano, přijato. Nyní ústní pozměňovací návrh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 To zkontrolujeme elektronicky. zahajuji hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování. To je zamítnuto, protože je to 21-21 pro a proti, takže zamítnuto. Ano, zamítnuto, to jsem říkala. Tedy jednotlivé pozměňovací návrhy a nejprve číslo 5 od Nadi Hirš. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Co se stalo se socialisty? Číslo pět. No, protože, protože levá strana sálu nehlasovala. Takže pětka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tím odpadá šestka. A ta odpadá stejně, protože je stažena dobře. Kompatibilní je sedmička. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 8. Rovněž kompatibilní. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Socialistů je o jednoho příliš mnoho. Tak se k pánové a dámy dohodněte. Dobrá, děkuji. Končím hlasování. Zamítnuto. 21 pro, 21 proti. A koukám, že se nám ta čísla neobjevují na obrazovkách, tam je asi nějaký technický problém. Dobrá, teď číslo 9. Patrik Lehirek. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To musíme rovněž zkontrolovat. Elektronicky. Zahajuji hlasování. EPP opět o jednoho příliš mnoho. Vyjasněte si to, kolegové, ano? Stále o jednoho je vás víc, pánové a dámy EPP. Vyřešeno, dobře, tak končím hlasování. Zamítnuto 18 pro, 25 proti. Nikdo se nezdržel. Odstavec 1a nové, pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Hmm, to je opravdu těsné. Zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Opět EPP o jednoho víc tak prosím už si to ale vyjasněte. Dobrá. Děkuji, končím hlasování. 19 pro, 23 proti. Zamítnuto. Nyní kompromis B. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pak zde máme možnost, dohodlo se, že eh, budeme mít dodatečnou ještě jedenáctku. Kdo je pro? Pozměňovací návrh jedenáct. Kdo je proti? Zamítnuto. Číslo 17. Jutta Steinruck a další. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. E, číslo 19 bylo staženo. Kompromis C. C. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. odpadá tadyhle eh, nyní číslo 26. Je to tak? A, ah, pardon, ne, kompromis D. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 26. Pan Pupakis, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování o čísle 27. EPP opět o jednoho víc. Prosím vás, kolegové, už si v tom udělejte pořádek, ano?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 Nemá. Kdo je pro? Proti? Držel se. Přijato. Kompromis F. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis E. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Dodatečný odstavec 4a, číslo 37, pozměňovací návrh, Silvana Rapty a další. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis G. Proti? Zdržel se? Přijato. Ústní pozměňovací návrh zpravodajky k novému podtitulu 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis H. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis I. Odstavec 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Dodatečný odstavec 7a, pozměňovací návrh 55. Ria Omenruiten, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis je. Kdo je pro? Je. Proti? Zdržel se? Přijato. Dodatečný odstavec 7a, číslo 57, Veronika Lope Fontáň. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh Ramona Manesku, číslo 58, kdo je pro? Proti? zdržel se. No, to bylo jen tak, tak, takže to prosím zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 23 pro, 19 proti, 1 se zdržel. Dále ústní pozměňovací návrh od paní zpravodajky. Eh, máte to v podkladech, má někdo námitky? Nemá. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Tak, teď nám to všechno odpadlo. A teď eh, odstavec 8a číslo 62 Juta Steiner. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 63. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Myslím přijato, ale radši zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 25 pro, 18 proti. Nikdo se nezdržel, takže přijato. Devět a číslo 67 Juta Steineru, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím zamítnuto. Radši zkontrolujeme elektronicky, bylo to opravdu těsné. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 18 pro, 25 proti, 0 se zdrželo zamítnuto. Teď návrh Patrika Lehyreka, číslo 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 66 Emily Turunen, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 67, 64 Nadia Hirsch, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 68 Juta Steinru, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh od zpravodajky k číslu 5. Má někdo námitky? Nemá. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis K. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A, dobrá, elektronická kontrola. Zahajuji hlasování. Jedná se o kompromis K. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. A ne, přijato. 27 pro, 14 proti a jeden se zdržel. Odstavec 10a, King a Gönč, číslo 73, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Možná někteří reagují moc pomalu, nebo já mluvím moc rychle. Dobře, ale zahajuji hlasování. Končím hlasování. 40 pro, 2 proti, 1 se zdržel, tak se omlouvám. Přijato. Já tam budu dělat větší mezery mezi těmi jednotlivými návrhy. Ústní pozměňovací, eh, číslo 74 od paní Manesku. Pardon, ten odpadá. Takže um, ústní pozměňovací návrh zpravodajky, který máte v podkladech, je pro, je proti, kdo se zdržel, přijato. Eh, odstavec 10a číslo 75 Juta Steinruck ve dvou částech. První část, je pro, je proti, kdo se zdržel, Přijato druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Tady nám to odpadá. 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Číslo 76 Jutta Steinruck. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Zamítnuto, myslím já. 77, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Teď tedy závěrečné hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato 23 pro, 20 proti. Nikdo se nezdržel. Gratulujeme paní navrhovatelce. Teď se dostáváme k dalšímu bodu pro hlasování. Je to stanovisko Ole Christensena, e, stanovisko pro výbor TRAN, změna směrnice Evropského parlamentu 2008-106-ES e o minimální úrovni výcviku námořníků. Máte všichni podklady? Dobrá, začneme pozměňovacím návrhem 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 6. Kdo je pro? A promiňte, to je lingvistické, ano, ano, je to jazykové. Takže číslo 9, ano, kdo je pro? 9, kdo je pro? Kdo je pro číslo 9? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže teď až eh, do dvacítky to vezmeme an blok. Eh, souhlasí všichni, že bychom teď až do čísla 20 hlasovali an blok? Ano. Takže a ne, dobře, tak to tedy nemůžeme udělat. Tak dál. Jedenáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dvanáctka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Ano, prosím, pan Kristensen. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem od náhradníka pana Debakra slyšel, že se bude hovořit o návrhu komise v třináctce. A když to uděláme, tak to tam bude dvakrát v té směrnici. Proto jsem navrhl tuto jednu část eh, smazat. Když to smažeme, tak se nám to tam zmíní jenom jednou a myslím si, že to by mělo, a to musí stačit. Jenom na vyjasnění. Dobrá. To se týká vašeho návrhu 13. A kdo je pro 13, tedy ptám se? Kdo proti? Kdo zdržel se? Přijato. A teď jsem vám nerozuměla. A děkuji. Já bych ještě poprosil, aby to někdo přeskoumal jazykově, protože, jak říkám, tam se nám to zmíní dvakrát to, co tam komise přidala k 13. Bude to tam dvakrát v té směrnici. Takže pozměňovací návrh 13 je přijatý. My jsme hlasovali a je přijatý. Pokud máte nějakou opravu... Ne, ne, ne, to je přijaté prostě. Pokud máte s tím nějaký problém, tak to musíte připravit na plénum. To teď nebudeme řešit. Číslo 14 zpravodaje. Ano. Prosím, máte slovo. Předsedkyně, můžeme hlasovat en blok od tohoto místa až do dvacítky. Až do čísla 20. En blok. Aha, dobře, tak teď od čtrnáctky do dvacítky bychom hlasovali en blok. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Přijato. Kompromis A. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se přijato. Pozměňovací návrh 22, 23. Můžeme vzít dohromady blok? Ano. Tak kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis B. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Číslo 25, zpravodá, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Teď body odůvodnění. 1 až 3 unblock lze. Kdo je pro? Proti, držel se. Přijato. Eh, Jan Kozlovský, Číslo 26, kde pro? Kde proti? Zdržel se přijato číslo 4 zpravodaje. Kde pro? Proti? Zdržel se přijato. A poslední číslo 27, Filip de Bakr. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. A teď závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování elektronicky. Odhlasovali všichni? Tak tedy končím hlasování. 37 pro, 2 proti, 0 se zdrželo. Gratulujeme. Tak, teď tedy Stanovisko Marie Cornelisen. Nástroj předvstupní pomoci pro výbor AFET. Jde o nařízení parlamentu a rady pro nástroj IPA 2. Podklady mají jistě všichni a můžeme tedy začít. Hm. Začneme číslem 53 pana Obermajera, kdo je pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 54, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 57, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 55, king Gönč, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 56, Mara Bizotto, kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se zamítnuto. Číslo 8, zpravodajky, kde je pro, proti, zdržel se přijato. Devítka, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 58 Juta Steinruck, to se stáhlo. Desítka zpravodajky, kdo je pro? Proti zdržel se přijato, jedenáctka, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, dvanáctka zpravodajky, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, tohle to je kompatibilní, eh, ne, 59 to je kompatibilní s tou 12, takže kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis A. Kdo je pro? A. Kdo je proti? Zdržel se, přijato. Teď 62 Obermajer. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 63. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. A kontrola elektronicky, ano, u čísla 63. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ano, tak končíme hlasování. 20 pro, 23 proti, 0 se zdrželo, pozměňovací návrh zamítnut. 64, Jelko Kačin. Kdo je pro? proti, zdržel se přijato, 65 pro, proti, zdržel se přijato, 66 Kinga Gonč, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 67 Kinga Gonč, kdo je pro, proti, zdržel se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 Přijato. Kompromis C. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Osmnáctka. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 72 Obermeier, kdo je pro? Proti. zamítnuto. 19. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 20. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 21. A moment. Hmm. Tak, ještě k 20. elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24 pro 19 proti přijato. 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 23. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. 24, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 25, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 73, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 26, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato, 27, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 74, Obermeier, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 75, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 670, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 77, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 28, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 78, kdo, kompatibilní, kdo je pro, proti, Zdržel se? Přijato. 79 Obermeier, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 80, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 29, kdo je pro? A ah, pardon, to je kompatibilní. Kdo je pro? Ano. Proti? Zdržel se? Také přijato. 1,80. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 2,80. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 3,80. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 4,80. Obermajer. Kdo je pro? proti, zdržel se. Zamítnuto 85 Obermajer, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 30, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 31 Obermajer, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 32 kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 33 paní Gönč. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato 34 Obermeier. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto 35 Kačin. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Číslo jedna, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 630, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 37, to je kompatibilní. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 38, kdo je pro? proti, zdržel se. Zamítnuto 39, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato dvojka, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 40, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 1,40, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 42, Byť co to, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Trojka, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 43. Odpadá. Ano, ano, odpadá, odpadá. Takže 44, kdo je pro? pro, pro promiňte, kdo je proti? A teď, kdo se zdržel? Přijato. Tak, 45. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 640 s ústním pozměňovacím návrhem, ten máte v podkladech. Má někdo námitky? Nemá. Takže hlasujeme, kdo je pro. Proti? Zdržel se? Přijato. Čtyřka. Kompatibilní. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 47 Obermeier, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto 48. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 49. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 50. Kdo pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To zkontrolujeme. Číslo 5 paní zpravodajky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Dobře, končím hlasování. Přijato 25 pro, 17 proti a jeden se zdržel. teď 51, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto 52. Pro? Proti? Zdržel se zamítnuto šestka, kdo je pro? Proti? Zdržel se Přijato. A sedmička zpravodajky, kdo je pro? Proti. držel se. Přijato. A teď závěrečné hlasování. To bude zase elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zpráva přijata, 39 pro, 2 proti, 2 se zdrželi. Blahopřejeme. Dobrá. Další bod pro hlasování. Stanovisko pro výbor Ekon. Evropský sociální podnikatelský fond. Začneme číslem 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To zkontrolujeme. Zahajuji hlasování k čísle, číslu 7. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 24 pro 19 proti 0 se zdrželo přijato číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis A. A. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato číslo 19. Ústní pozměňovací návrh od Juty Steinruck. To máte v podkladech, takže to nebudu číst. Má někdo námitky nebo poznámky? Ne. Takže hlasujeme s tím návrhem, kdo je pro. Pro 19 s ústním návrhem. Proti? Zdržel se? Kontrola. Tak zahajuji hlasování. Devatenáctka s ústním pozměňovacím návrhem. Končím hlasování. Zamítnuto 18 pro, 22 proti, 1 se zdržel. Číslo 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se to musíme taky elektronicky zkontrolovat, nejsem si moc jistá. Zahajuji hlasování ke 20. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato 24 pro, 18 proti, 1 se zdržel. 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 25. A pokud 21 je přijata, hmm, ale 21 byla zamítnuta hlasovat pouze, když 21 je přijata. Dobře, takže hlasujeme o 25 přece jenom. Nebo ne? Aha, 21 byla zamítnuta, takže to odpadá. Dobře. 26. Eh, Cerka se paní Steinruck. Ústní pozměňovací návrh máte v podkladech. Je to přijatelné? Je to přijatelné, takže hlasujeme. Kdo je pro? Proti? zdržel se. Zamítnuto 27. Kdo je pro? Proti? zdržel se. Zamítnuto. 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se Zamítnuto. A teď tu ještě máme asi nějakou otázku k 21. Ne. 29. teď. Jutta Steinruck. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Třicítka. Ústní pozměňovací návrh. Poznámky nejsou. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 31. Rovněž ústní návrh. Námitky nejsou. Kdo je pro 31 s tím ústním pozměňovacím návrhem? Proti? Držel se. Zamítnuto. 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 33. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 34, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Číslo a body odůvodnění číslo 1. Gönč, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Dvojka, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Číslo 3. To máme po částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Číslo čtyři, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Pět. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Šest. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. A teď závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Je to elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. A je to přijato, 25 pro, 16 proti, dva se zdrželi. Gratulujeme. A teď poslední hlasování. Otázka k ústnímu zodpovězení naší předsedkyně Pervánš Beres. A začneme otázkou. To je to první hlasování. Tady máme tři pozměňovací návrhy od pana Milana Cabrnocha. Takže o tom teď budeme hlasovat, prosím, ano? O těch třech návrzích. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Dvojka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Trojka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Závěrečné hlasování k otázce, to bude elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. 39 pro, 2 proti, 2 se zdrželi. Takže ta otázka je takto schválena. A teď tedy to usnesení od Pervánč Perez. A začneme od začátku. Pozměňovací návrh 1. Nadia Hirš, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Dvojka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Trojka. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Čtyřka. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijat. Pětka. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijat. Šestka. Kdo je pro? Proti zdržel se. Přijat sedmička, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato osmička, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato devítka, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Desítka, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis A, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Takže teď číslo 15. Milan Sabrno, kdo je pro? Proti? Zdržel se. To je zamítnuto. Ne, a zkontrolujeme. Dobře, já jsem si taky nebyla jistá, takže k 15 se zahajuji hlasování. Končím hlasování. 23 pro, 20 proti. 0 se zdrželo přijato. Číslo 16. Čaba Öry, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 18. Milan Sabrnoch, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. No dobře. Zkontrolujeme číslo 19. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 24 pro, 19 proti. Přijato. Číslo 20. Milan Sabrnoch, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 21. S ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 24. Cabrnoch. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto 25, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 26, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 27, Cabrnoch, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 28, Čaba Öry, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A pardon, omlouvám se. Beru zpět. To je po částech. Jsou to dvě části. Takže první část 28, ještě jednou. Kdo je pro tu první část? Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 30. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 31 Cabrnoch, první část s ústním pozměňovacím návrhem od Pervánč Perez. Námitky nejsou, takže první část hlasujeme, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 32, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 33, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 34, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 35, kdo je pro? proti, zdržel se přijato, 36 Milan Sabrno, kdo je pro, to je kompatibilní, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Dobře, zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování 36. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto 21 pro 22 proti 0 se zdrželo. 37. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 38. Dvě části. První část eh, máme ústní pozměňovací návrh od ALDE. Má někdo námitky? Nemá nikdo. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? To není přijato takže ta slova tam nebudou. Číslo 39 Milan Sabrno. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 40. Čaba Ery. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Možná radši kontrolu. Tady mi říkají. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24 pro, 19 proti, 0 se zdrželo, přijato. 41, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 42 Milan Sabrno. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. To bylo těsně, takže radši kontrola. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 15 pro, 21 proti, 7 se zdrželo. Zamítnuto. 43. Čába Öry. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 44. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 45. Milan Sabrnoch. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 46. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 47. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 48. Milan Cabrnoch. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Tak ano, přijato 49 s ústním pozměňovacím návrhem. Máte to v podkladech, jsou námitky? Nejsou. Takže takhle a hlasujeme, kdo je pro číslo 49 s ústním návrhem. Kdo je proti? Držel se? Přijato. 50. Čabary. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. 51 Milan Cabrnoch, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. 52 Čába Uri s ústním návrhem od Perváč Perez. Kdo je pro? <clears throat> Proti? Zdržel se. Přijato. A poslední 53 Jean Lambert, kdo je pro? Pro, pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Závěrečné hlasování elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. 40 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Tím je text přijat. Děkuji vám. Takže to bylo dnešní hlasování. Hm? Äh, do, we, do we have a second next one? eine gute Nachricht. Takže dobrá zpráva. My jsme skutečně všechno zpracovali, co jsme měli na toto dopoledne, takže vám přeji příjemnou eh, obědovou přestávku, kterou vlastně máme dříve, než bylo původně plánováno.